která možná, které možná nestačila říci, takže dávám jí nyní slovo. Děkuji vám. Tak především eh, mnohokrát děkuji za šanci odpovídat na tyto otázky a eh, také bych chtěla ještě jednou poděkovat panu Junkrovi za tuto příležitost. Eh, chtěla bych říct ještě pár slov navíc o eh, tom, eh, řekněme, té vizi o energetické unii. Tak možná, že situace nás trošku donutila reagovat. Po krizi z roku 2009 jsme asi neudělali dost pro zlepšení eh, bezpečnosti zásobování energií. A v této souvislosti, a teď hovořím o eh, klimatické politice orientované na budoucnost, tak já myslím, že tady je to jasné. Eh, my především chceme dosáhnout cílu z eh, snižování emisí, eh, zvyšování počtu, tedy podílu obnovitelných zdrojů a šetření energií. Do roku 2030 chceme snížit o 30 spotřebu energie a já myslím, že tady máme eh, příležitosti a v podobě projektů, které zlepšují energetickou účinnost a zároveň eh, tvoří pracovní místa a posouvají nás směrem k zelené ekonomice. No a samozřejmě nám pomohou nejméně o 20 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů. A další cíl, o kterém jsem dříve hovořila, to je horizont 2050. A to je o 80% méně emisí a doufáme, že tedy se k nám připojí mezinárodní partneři. Hlavními eh, prvky té energetické unie jsou za prvé lepší fungování společného trhu, a to znamená lepší propojení infrastruktury lépe fungující vnitřní trh posílí naši konkurenceschopnost a to se týká jak průmyslu, tak také obyvatelstva. No a zároveň eh, jde o přechod na nízkouhlíkovou ekonomii, což můžeme dosáhnout tím, že zvýšíme eh, podíl obnovitelných zdrojů a posílíme energetickou účinnost. A to jsou pilíře. A pokud se nám toto podaří, tak eh, tím také oslabíme závislost na dovozech. No a dále, eh, co se musí zlepšit, je náš přístup k mezinárodním partnerům Myslím, že eh, budeme mít daleko větší sílu, pokud eh, se spojíme a pokud eh, budeme mít společné argumenty a společné pozice. Pokud získám toto portfolio, pak mojí prioritou číslo jedna bude vypracovat nouzový plán pro mimořádné situace do budoucna. Pokud by se snad mělo stát, že v Evropské unii nebude mít dostatek plynu. V komisi se už na tomto dokumentu pracuje a e, já jsem přesvědčená, že ho brzy uvidíme. Pomůže nám k tomu, abychom měli jasnou vizi, mohli sledovat jasné cíle a tedy jít cestou, o které víme, že k ním vede. Děkuji vám. Thank you, madam Alenka. Děkuji vám, paní Bratušek. Děkuji vám za vaše závěrečné vystoupení. Chci poděkovat všem kolegům z Výboru pro průmysl i z Výboru pro životní prostředí a také všem zástupcům kteří zde zastupuje evropské veřejné mínění, jsou přítomni buď zde v sále nebo sledují naše zasedání přes internet. Ještě na závěr informace. V 8 hodin dnes večer se sejdou koordinátoři výboru pro průmysl a zítra se sejdeme všichni z výboru ITRE na slyšení pata, pana Katajnena, a to v 10 hodin dopoledne. Děkuji všem. Uh, Ještě bych také doplnil informaci pro kolegy z výboru pro ochranu životního prostředí. Naše jednání pro hodnocení slyšení s koordinátory proběhne dnes od půl osmé do deváté hodiny večerní a pak proběhne společné jednání koordinátorů výboru ITRE a výboru ENVY a to v 9 hodin a potrvá do 22. hodin večerní. Děkuji.